dnešního jednání je otázka k ústnímu zodpovězení na mm, místo předsedkyní komise. Týká se provádění pokynů rady týkajících se osob LGBTI, zejména v souvislosti s pronásledováním vnímaných homosexuálů v Čečensku. Nejprve předám slovo pěti autorům této otázky k ústnímu zodpovězení. Nejprve vystoupí paní Soraya Post na dvě minuty. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Od února dostáváme strašné zprávy z Čečny, zprávy o hrozných útocích proti gejům. Představitelé vlády tvrdí, že v Čečně žádní homosexuálové nežijí, ale současně eh, organizují skutečné hony na geje, mučí je, aby prozradili jména svých přátel gejů. Rodiny vyplácí eh, vysoké výkupné za jejich propuštění a eh, ty peníze jdou do policejní hierarchie. Je to tragédie pro řadu rodin a dochází k vraždám ze cti, kdy rodiny zabily vlastní děti, protože se styděli za to, že jsou to gejové. To se stane, když politici jednají, jako by lidská práva byla jenom pro někoho, eh, když odličťují skupinu lidí. Evropská unie je nyní eh, tou hlavní pevností, která brání myšlenku rovnosti pro všechny lidi na zemi. A tento náš požadavek eh, eh, souvisí s eh, naší povinností bránit osoby ze skupiny LGBTI, aby mm, se lidská práva aplikovala i na ně. A naše otázka se týká toho, jakým způsobem zajistíme aplikaci našich pokynů. Pět aktivistů gejů bylo zadrženo v Moskvě, když odevzdali petici eh, za vyšetřování zločinů v Čečně. Více než 2 miliony lidí petici podepsalo, více lidí než kolik jich v Čečně žije. A eh, s těmito dvěmi miliony eh, petentů musíme dnes stát, musíme stát po boku společenství LGBT i v Čečně a v Rusku. Thank you. Děkuji vám. A Další předkladatel je paní Lunáček na dvě minuty. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Zítra je Mezinárodní den boje s homofobií a proto eh, mám tady ten eh, duhový odznak, abych připomněla všem, kteří nás poslouchají, že to je den, kdy každý by měl povstat tak jako náš parlament proti homofobii, transfobii a všem typům násilí proti eh, LGBTI společenství v Evropě i na jiných kontinentech. A jak už to vysvětlila Soraya Post, toto je specifická rozprava o tom, co se v poslední době stalo v Čečně, v Ruské federaci v posledních týdnech eh, mučení eh, stovek mužů, ať už jsou gejové, nebo si o nich někdo myslí, že jsou gejové, a minimálně tři byli také zabiti a e, nuč, jsou nuceni k tomu, aby prozrazovali identitu dalších e, LGBT osob a to je strach, který si by nikdo neměl na světě zažívat a nikdo, kdo chrání e, Eh, tajemství druhého by neměl být persekvován. A eh, toto usnesení je usnesení, na kterém se shodlo šest frakcí tohoto parlamentu. To je opravdu široká podpora. My požadujeme od Ruské federace a čečenského režimu, aby chránili Eh, LGBTI a aby řekli, že to není proti žádným náboženským tradicím, je prostě být eh, lesba, gay, transexuál a tak dále. To prostě vždycky existovalo všude na světě, ve všech náboženstvích, ve všech kulturách. Prostě to vždy existovalo a existuje a proti tomu se takto nedá bojovat. A proto také služba vnější činnosti by měla zajistit, že pokyny, které máme, budou opravdu implementovány všude na světě, tak, abychom měli jistotu, že obhajci lidských práv LGBTI eh, budou eh, eh, takovými jaksi vyslanci EU. A oceňuji také Eh, že eh, na, zítra na, eh, mm, u příležitosti Mezinárodního dne pro boj s homofobí, že bude osvícena budova v duhových barvách. Děkuji. A další předkladatelka paní Malin Björk má slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Mnozí měli potíže s touto zprávou, eh, eh, s tím, že se tam zmiňuje násilí páchané na homosexuálech, já to nechápu. Já si myslím, že tak extrémní násilí, jako tady se dočítáme o něm ve zprávě, je něco strašného. Samozřejmě mnoho LGBT zažívá násilí, ale takto extrémní násilí je velice nezvyklé. Vidíme, že i v Evropě homofobie zabíjí a šlo o mladé lidi, o mladé dospělé, které takto jsou potlačováni v našich společnostech, násilí, pronásledování homosexuálních Čečenců je krajním důsledkem veškerého násilí. Je to extrémní smrtící násilí a pokud chceme proti němu něco udělat, musíme se semknout. Je důležité, aby Evropská unie a také Rada Evropy udělili něco, učinili, aby vyslali do země nezávislé experty, které vyšetří veškeré události, abychom mohli odpovědné pohnat k zodpovědnosti a e, rovněž je třeba se zaměřit na to, že v rodinách, právě tam, kde by se člověk měl cítit bezpečně, docházelo k tomu, že příslušníci rodiní sami napomáhali pro následování a vraždění homosexuálů homosex, homofobie je něco strašného, je to tak něco patriarchálního, je to zlé, je to, je to zlý postoj vůči národu, zemi, svobodě, právům, proč, i vůči ženám, mužům a genderové identitě s tím musíme skoncovat. Tato homofobie není pouze v Čečensku, ale u nás. Musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom dokázali zajistit práva pro všechny nic jiného vlastně ani dělat nemůžeme. Děkuji. Nyní vystoupí pan Auštrevičius. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, pane komisaři. Brutální eh, kampaně proti gejům autoritářského režimu Kaderova v Čečensku ukazují, eh, že Lidská práva neznamenají v tom, této části Ruska dnes skoro nic. Přetrvávající teror pro a stíhání opozice, stíhání lidskoprávních aktivistů a novinářů se rozšířilo a cílem jsou také osoby LGBTI. Bohužel veškerá trestná činnost ehm, není vedena jako izolovaná kampaň, mají společného jmenovatele a to je celkový stav lidských práv v Ruské federaci. Chci připomenout, že v březnu letošního roku Rusko přijalo eh, retroaktivní legislativu, která dekriminalizuje domácí násilí a nyní jsme svědky eh, této situace v Čečensku. My jako Evropská unie musíme zajistit, eh, že naše politika vůči Rusku odráží tyto závažné trestné činy, které jsou páchány na osobách LGBTI v Čečensku. Je třeba říci zcela jasně od samého začátku, že takový přístup je nepřijatelný. Homofobie je e, součástí e, opovržení hodné minulosti. Děkuji. Jako další e, řečník a jako poslední autor této otázky k ústnímu zodpovězení vystoupí pan Demes Máker na dvě minuty. Děkuji. E, zítra budou e, vlád mé zemi vlajky vlajky, budou to duhové vlajky, budou vyvěšeny na budově vlámského parlamentu, na radnici v mém městě a já jsem na to velice pyšný, protože v naší části eh, světa eh, osoby LGBTI eh, požívají svobodu. Bohužel v Čečensku máme málo co slavit netolerance, tam roste, roste stíhání, hrozí smrt osobám, které se liší. To, co se odehrává v Čečensku, je šokující. Je to, jako kdyby doba zamrzla v této části eh, světa. Čečenci jsou eh, stíháni, protože jsou geové. Proti tomu je třeba se jasně eh, postavit. Vyjádření prezidenta Kadyrova v tom smyslu, že žádní homosexuálové v Čečensku nežijí, jenom ukazují špatnou vůli režimu. Je to režim, který byl schopný eh, spustit eh, hon na čarodějnice s podporou Kremlu. Kreml čečenský režim eh, pochopitelně podporuje a je tak spoluodpovědný za stíhání a pronásledování osob LGBTI. Rada Evropy ve své zprávě uvádí, že Rusko nebylo schopno udělat nic pro zlepšení situace v Čečensku, pokud jde o dodržování lidských práv osob LGBTI. Je potřeba, aby se eh, činy, ke kterým došlo, prošetřily, ale nikdo nevěří tomu, že Rusko takové eh, objektivní vyšetřování bude schopno vést. A tak se ptám, co uděláme, eh, co uděláte, pane komisaři, co uděláme proto, abychom dobře prosadili, prosazovali naši legislativu i v Evropské unii a za jejími hranicemi, aby došlo k propuštění zadržovaných osob já myslím, že musíme vystoupit eh, s velice silnými slovy. Děkuji. Místo pan místo předseda komise a vysoký představitel komisař Kristos Stylianides. Pane předsedo, vážení kolegové, nikdo by neměl být diskriminován nebo neměl by být obětí útoků za to, koho miluje. Tento princip se stal nedílnou součástí naší před koncepce rovnosti lidských práv a základních svobod. Pro na, je to naprosto zjevné, my jsme přesvědčeni, že by to měla být univerzální hodnota. Připomenu, že v roce 2013 Evropská unie přijala pokyny, na podporu ochrany lidských práv pro členy komunity LGBTI. Evropské diplomatické úsilí v této oblasti eh, se opírá o čtyři priority. Za prvé, eliminovat diskriminační politiku a inkriminaci, včetně různých trestů a trestů smrti, dále podporu rovnosti a nediskriminace v práci, ve zdravotní péči a ve školství, dále e, zamezení individuálním útokům proti osobám z LGBTI a dále ochranu ochránců lidských práv. Podle situace Evropská unie pak jedná prostřednictvím diplomacie, veřejných prohlášení a e, zdůrazňování práv pro komunitu LGBTI při jednání s představiteli třetích zemí. Evropská unie také zajišťuje podporu z občanské společnosti prostřednictvím Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva. Dnes, jak už jste říkali, vy předkladatele, jsme tady proto, abychom pohovořili o opravdu vážných eh, eh, trestných činech v Čečně. Pro následování osob eh, a jejich mučení a vraždění je naprosto děsivý vývoj v Čečně. Vidíme, že čečenské orgány vlastně implicitně odůvodnějí tyto násilnosti a Ruská federace eh, jim jde na ruku a eh, tvrdí, že jsou to zprávy přehnané a vymyšlené. Bohužel ruské orgány nepřijaly žádné účinné kroky pro to, aby zamezili tomuto násilí a chránili jeho oběti. Evropská unie a členské státy unie připomínají, společně jako mnoho nevládních organizací odsoudili tyto kruté útoky proti jednotlivcům a apelují na e, plnohodnotné vyšetřování těchto trestných činů. Včera, právě včera, ministři zahraničí EU hovořili o této otázce na radě ministrů zahraničí a hledali nejúčinnější e, cesty, jak pomoci e, obětem tohoto e, těch, těchto skutků. Také vysoká představitelka Mogherini zmínila naše závažné Eh, obavy v této souvislosti, když jednala s ministrem Lavrovem 24. dubna a zdůraznila, že je potřeba okamžitě zarazit eh, tyto útoky proti gejům v Čečně a vyšetřit eh, tyto otřesné skutečnosti. Bohužel ministr Lavrov odpověděl, a pak to opakoval i na tiskové konferenci, že ruské orgány nemají žádné důkazy o tom, že to údajné pronásledování skutečně nastalo. A v Moskvě vysoká představitelka měla také příležitost hovořit se zástupci občanské společnosti a s novináři a je opravdu alarmující, že novináři, kteří odhalili tuto násilnou kampaň proti homosexuálům, byli, se stali sami obětí hrozeb ze strany představitelů Čečny a byli nuceni z Čečny uprchnout. Taková bohužel je situace v terénu. My jsme požádali velvyslance zemí EU v Moskvě, aby udělali maximum pro to, aby pomohli gejům, kteří byli eh, obětí těchto k eh, eh, skutku a kteří se bojí za svoji, o svoji bezpečnost. Některé členské státy jsou ochotné pomoci a cokoliv udělají, bude příznivé pro ochranu obětí. Každopádně budeme dále apelovat na ruské orgány, aby efektivním způsobem a důkladně vyšetřili eh, všechny tyto mm, eh, eh, jaksi hrůzné činy a mučení a vraždění gejů, včetně mm, aby vyšetřili také Eh, aby eh, byli pachatelé eh, předvedeni před spravedlnost. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji za pozornost. And now? Děkuji a nyní vystoupí zástupci politických skupin. První jménem EPP, pana, paní Koraca Bild, Máte půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Já se chci připojit ke kolegům, kteří zde vyjádřili své rozhorčení nad naléhavou situací, které jsme svědky. Stovky mužů byly zadrženy v Čečensku jenom proto, že eh, si o nich své okolí myslí, že eh, jsou gejové. Byli mučeni, aby vyzradili jména svých dalších přátel takovýto přístup k jiným lidským bytostem eh, kvůli jiné sexuální orientaci. To je otřesné a nepřijatelné. Není možné tiše eh, mlčet eh, a zavírat oči. Evropská unie musí vystoupit jednotně a já vítám, že náš předseda okamžitě učinil příslušné kroky, postavil se proti těmto činům a já doufám, že Evropská komise bude dále jednat. Všechny členské státy by měly žádat okamžité propuštění těch, kteří jsou stále ve vazbě a jsou tam nelegálně drženi a pomoci obětem. Ruská federace by měla otevřeně odsoudit eh, tyto činy a důsledně je prošetřit eh, při respektování mezinárodního práva. Není možné eh, tolerovat a beztrestně přistupovat k těmto činům. Nemůžeme sledovat eh, bez ničeho zastrašování osob LGBTI v Rusku. Jako eh, členský stát OSN a Rady bezpečnosti musí Rusko zajistit rovnost všech svých eh, občanů a nesmí dovolit stíhání jakékoliv skupiny jenom proto, že jsou vnímáni jako jiní nenávist, homofobie, násilí a diskriminace nemůže být nikdy ospravedlněna jakýmkoliv náboženskými hodnotami. Musíme spojit své síly a budovat kulturu tolerance. Já jsem podepsala toto usnesení velice ráda, z celého srdce. Děkuji. A nyní jménem SAD vystoupí paní Valenciano na 1,5 minuty. Děkuji. Chceme vás nechat eh, v klidu dny po eh, byl jsem zadržen, nenechali mě v klidu. A eh, Toto jsou eh, slova zadržovaných eh, v Čečensku. Být eh, homosexuálem v Čečensku znamená strach o život, život ve strachu, život v utajení a v persekuci. Co můžeme očekávat od čečenské vlády, když říkají, že nemají v Čečensku žádný problém s homosexualitou, protože tam žádní homosexuálové nežijí. Čečensko je součástí Ruské federace a Kreml zavírá oči před eh, situací, která tam panuje. Rusko je eh, signatářem Charty lidských práv, která zakazuje diskriminaci a porušování lidských práv z jakéhokoliv důvodu, formálně i morálně. Evropská unie musí být eh, aktivní a aktivně hájit lidská práva osob LGBTI i ve třetích zemích. Musíme hájet tyto osoby a to musí být eh, jasně sděleno v našich vztazích s Ruskem. Není možné, abychom se dívali stranou, zavírali oči, protože tito lidé trpí persekucí a nezbývá jim mnohdy nikdo jiný než náš hlas eh, vystupující na jejich obranu. Děkuji jménem Alde. Pan Federli, prosím, na jednu minutu. Děkuji, děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat komisi za její jasná slova a za rozhodný postoj, za to, že trvá na evropských hodnotách. Děkuji také všem kolegům, kteří se vyjádřili. Potřebujeme široké, silné usnesení které je důležité proto, abychom ukázali Rusku a Čečensku, že nemůžeme akceptovat takovéto chování. Paní Koreca Bild to již řekla. Zadržovaní musí být nezbytně propuštěni a všichni ostatní musí mít možnost eh, jít zpět domů ke svým rodinným příslušníkům. Eh, eh, takové ty snahy vlastně očistěvat Česensko před, od homosexuálně dříve, než začne Ramadán, toto musí skoncovat. Dochází k k tomu skutečně, že jsou vražděni lidé a souvisí to s politikou Putina vůči LGBTI. Nyní jde o to eh, dodržovat lidská práva, oni se je snaží porušovat a proto musíme eh, skutečně postupovat co možná nejrozhodnějším způsobem. Děkuji. Děkuji a za GNGL bude mít slovo paní Cornelia Ernst na jednu minutu, prosím. Eh, pokud prezident Kadyrov říká, že v Čečensku nejsou žádní homosexuálové, tak je to tak pravda, jako pravda, že eh, Eva vznikla z, eh, z Adama z jeho žebra, anebo že země není kulatá. A tak tomu prostě není. Nejsou pouze heterosexuály, jsou homosexuály, bisexuály a tak dále. A to není deficit, nedostatek, ale je to vlastně dar, skvělý dar přírody, který musíme chránit. Proto musíme požadovat jako první, že se musí skoncovat nenávistnými projevy proti homosexuálům, zejména pokud eh, pocházejí z úst vlád a pokud v Čečensku eh, je někdo zadržován, mužčen, či vražděn pouze proto, že je homosexuál, eh, tak pachatel takovéto činu dělá strašný skutek a ten, kdo takovému tu činu pouze přihlíží, je také vyníkem. Proto musí být propuštěni všichni, kteří jsou zadržováni z důvodu své sexuální orientace a musí se také skoncovat s nucenou sterilizací no a s nucenými operacemi, které se týkají pohlaví a to všude, i v našich eh, členských zemích a takovýto lidé, kteří jsou předmětem následování, by měli zde v Evropě dostat azyl, protože také to patří k zachovávání lidských práv zde v Evropské unii. Dank. On bych... Děkuji mnohokrát. Mnohokrát není za zelené. Bude mít slovo Rebeka, Harms, prosím. První zpráva, kterou jsem si přečetla v internetu o pogromu, říkala, že ho vyhodili za dveře a řekli, že ať ho, ať ho zavraždíte, ta věta, kterou si přečetli mnozí. A já si myslím, že to, že jsme se zabývali tímto pogromem, že zprávy z Čečenska e, nás nenechali klidnými, to je velice dobré, ale já jsem zároveň velice pesimistická. Já na jedné straně chápu, že je správné, že Angela Merkelová či Federika Mogheriniová veřejně hovořili o tomto pogromu. Je dobře, že tak se dostal prezident Putin pod tlak a řekl, oznámil, že se to bude prošetřovat, ale pravděpodobně se nám nyní podaří jaksi se vyhnout dalšímu pogromu, ale nedokážeme s tím, tím vyřešit problém systematického pronásledování homosexuálů a dalších sexuálních menšin v těchto zemích. A proto bych ráda na tomto místě řekla, je třeba, abychom věnovali pozornost té situaci, to je správné, ale to, co udělali skandinávské země, totiž, že eh, jak si zjednodušili možnost vstupu do země homosexuálům z Ruska a eh, zjednodušili pro ně asilová řízení. To je, myslím, něco, co by měla Evropská unie jako celek velice rychle také zrealizovat. Děkuji. Jménem EFDD paní Margot Parker. Pane komisaře, pane předsedo, zprávy, které přicházejí z Čečenska, jsou velice znepokojivé. Je zcela nepochopitelné, aby v moderním státu byla svoboda kohokoliv, či dokonce jeho život ohrožen kvůli eh, sexuální orientaci. Zdálo by se, že čečenská vláda udělala krok zpět k barbarství a já teď myslím na rodiny, které přišly eh, kvůli této persekuci o své blízké. Rusko bylo kritizováno kvůli svému přístupu k homosexuálům, ale Čečenská republika eh, to přivedla k dalšímu extrému. Federální vláda, vláda musí říci, že nebude takové činy tolerovat eh, a že zajistí řádné stíhání a další persekuci zabrání. Děkuji. A nyní vystoupí pan Štětina na jednu minutu. Pane eh, Jedna a půl minuta. Ano, děkuji vám. Eh, dámy a pánové,

tato smlouva podepsaná v kremlu prezidentem jelcinem a prezidentem maschadovem byla brutálně pošlapána ruskem po nástupu prezidenta putina. ministryně zahraničních věcí čečenské republiky ičkeria paní aminat sajeva označila tuto nevyhlášenou válku vůči čečensku za brutální a ostudnou. tato válka zabila více než sto tisíc lidí

Děkuji. Děkuji vám, pan poslanec Panzeri, na a půl minuty, prosím. Byl propuštěn Jurij Korbanen, eh, italský eh, aktivista, kterého den předtím zadrželi ruské orgány, když rozdával letáky proti zacházení s geji v Čečně to je Eh, mučení a, po, a, a mučení vraždění, to je prostě nepřijatelné pošlapávání lidských práv a, a eh, není zajištěno ani rovné zacházení jako s jinými občany, ale navíc jsou svědky situace, kdy tyto osoby jsou poškozovány eh, na jejich svobodě a, a jsou mučeny jenom kvůli své orientaci. Je to o to horší, že vyloženě státní represivní systém eh, vlastně má za cíl identifikaci, chytání a mučení osob, které jsou podezřelé, eh, podezřelé z eh, toho, že jsou gejové a jakoby cílem mělo být jejich konverze. Já nevím, ale myslím si, že mezinárodní společenství nezareagovalo náležitě. Samozřejmě Není to lehké, ale my toto všechno musíme eh, uveřejňovat, abychom také na to upozornili mladou generaci a upozorňuji také na řešení, která navrhla rada. Vláda eh, musí také, vlády uvnitř Evropské unie se toho musí chopit. Eh, je samozřejmě důležité, že upozorňujeme na problémy v Čečně, ale i v Evropské unii někteří členové LGBTI komunity jsou diskriminováni eh, z údajného důvodu kulturního nebo jiného a opravdu je důležité, abychom byli konzistentní ve svém jednání. Děkuji. A nyní paní poslankyně Cecilia Wikström má jednu minutu. Děkuji. obrovská porušování lidských práv homosexuálů ve stále více islamistickému Čečensku. To je strašlivé. Minulý týden byl zavražděn 16-letý mladík z Balkánu, poté co jeho rodina objevila, že je homosexuálního zaměření. Tyto takzvané vraždy z důvodu cti eh, často se konají na příkaz úřadů. A to, co zažíváme v Čečensku, to je skutečně systematické vymycování lidí pouze eh, z důvodu jejich sexuální orientace. Je to naprosto v rozporu s zásadními humanistickými principy. My zde v Evropské unii musíme povstat a musíme se zasazovat eh, za práva těch lidí, kterých se to týká. Musíme společně vyvědnat hlavně na prezidenta Putina, aby Eh, zakročil proti čečenskému systému a udělal něco proti těmto takzvaným vraždám kvůli cti. O to přeci jde. Nemůžeme přece i nadále zavírat oči na zák- eh, před těmito velice nebezpečnými zločiny, ke kterým dochází v našem bezprostředním sousedství. My musíme něco učinit. My musíme převzít odpovědnost. Děkuji, paní Forenca. Credo che uno degli aspetti più gravi. Myslím si, že eh, jeden z nejzávaznějších aspektů tohoto problému jsou prohlášení samotné čečenské vlády, podle kterých v Čečensku vůbec žádní homosexuálové nejsou. Je to s podivem, když tato vláda říká, že tedy nemusí nic prošetřovat a mm, že ani mučení neexistuje. To pouze odmávnou rukou, že přeci homosexuální jsou, nemůže být ani mučení. Eh, tady musíme nutně jednat, není možné pouze hovořit a eh, přijmout usnesení. Musíme pak skutečně v Evropské unii zajistit to, abychom poskytli kulturální, materiální a symbolickou podporu tak, aby eh, nebyla LGBT komunita v Čečensku vymícena. Děkuji. Nyní paní Hautala. President. Pane předsedo, já bych se chtěla připojit k poděkování panu komisaři za opravdu silnou intervenci a o tom, jak EU využívá všechny možnosti k odsouzení takových zvěrstev, o jakých jsme slyšeli během posledních dvou měsíců. E, toto strašné pronásledování na jedné straně souvisí s důrazem na to, čemu oni říkají tradiční hodnoty. A věřte mi, že podle tradičních hodnot homosexualita by neměla existovat a to také souvisí minimálně nepřímo s dekriminalizací domácího násilí v Rusku před nějakým časem, protože rodina, tradiční rodina, co je v tradiční rodině, to je prostě něco, na co se nemá sahat. Ale eh, tento extrémní, eh, tyto extrémní případy vraždy ze cti, které jsou státem tolerovány, ne přímo indukovány a v Čečensku ta situace je obecně špatná, obhájci lidských práv jsou obecně pronásledováni a můj Čehni, jejich kanceláře jsou vypalováni bezpečnostními složkami. Děkuji. A nyní paní poslankyně Fajon má 1,5 minuty. Děkuji. Za deset dní začne svatý měsíc Ramadánu a pro většinu muslimů ve světě je Ramadán obdobím meditací. Ovšem pro homosexuály v Čečensku je to měsíc strachu o život, protože prezident Kadyrov má v úmyslu vyčistit zemi od homosexuálů do začátku Ramadánu. Gejové kteří nebudou eh, vyvražděni vládou, budou odstraněni svými vlastními rodinami. To je to, co se dozvídáme z této kaskadské země a, e, o e, tom o koncentračních táborech, kde jsou gejové uzavíráně, Nechci si vůbec představit, co prožívají a co se stane, pokud čečenské orgány se skutečně rozhodnou toto uplatnit na lesby nebo handicapované osoby nebo jiné menšiny v budoucnosti. Rusko v současné době zatím nedělá vůbec nic, nezávisle na tom, co slíbilo. A e, očekávám i, že Evropská unie Kadirevovi vysvětlí, že gejové existovali v Čečně vždycky a že tam budou žít i v budoucnu. A deklarace e, prezidenta, která tvrdí, že žádní homosexuálové v Čečensku nežijí, je ostuda před mezinárodním společenstvím a je to opravdu návrat do středověku. Eh, opač je třeba, aby Evropská unie proti tomu jednala. Děkuji vám a nyní má slovo paní Hilde Wautmans. na, jeden, na jednu minutu. Voorzitter, commissaris... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane komisáři, já jsem vlastně jako vy všichni šokována, když jsme eh, viděli tyto obrázky. A pak, když jsem četla tu zprávu, tak jsem si říkala, no to, to připomíná druhou světovou válku. Již tehdy byli muži, kteří údajně byli homosexuálního zaměření a pak tito e, muže zavřeli do táboru. A pokud je vůbec opět propustili na svobodu, tak e, Eh, také docházelo k tomu, že pak zavraždila vlastní rodina. K něčemu takovému docházelo i dlouho po druhé světové válce. Eh, eh, Bruselu bude v sobotu Gate Parade, tady takový svátek um, homosexuální komunity, ale oni v podstatě nemají co slavit, když se podíváme na tu situaci. A měli bychom se snažit skutečně ochránit homosexuály. Například cestou víz. Skutečně zvažme si, jakým konkrétním způsobem můžeme tyto lidi chránit. Děkuji a nyní Alan Smith na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, vážení kolegové, že se nám podařilo dosáhnout jednoty napříč politickými skupinami ohledně této důležité záležitosti. Ale to bylo prozatím to jednodušší. Teď ještě dlužíme velké díky nevládním organizacím, novinářům, kteří nás upozornili na tuto eh, situaci a jsou tady lidé, kteří trpí tímto, pronásledu, eh, tímto pronásledováním. Je potřeba, abychom byli dále schopni podporovat eh, novináře z eh, Nové gazeta, nevládní organizace, aktivisty, kteří pomáhají. Situace v Čečensku je předmětem této, usnes, této rezoluce a důležité je uvědomit se celkovou tendenci, která tady existuje v současné politice. Je to eh, tendence vytvářet obětní beránky, ke kterým se nasměřuje nenávist. A jedna věc, eh, na kterou si musíme dát vždy pozor, je, že jsou zde velmi mocné síly, které někdy se snaží podkopávat eh, lidská práva v okamžiku, kdy Evropská unie musí být jasným obhájcem lidských práv. Máme před sebou obrovský kus práce, který musíme odvést a řada lidí na nás spoléhá. Děkuji. Nyní pan Weidenholz na jednu minutu. Děkuji. Situace v Čečensku je po mnoho let velice znepokojivá. Více než kdekoliv jinde v jiném regionu Ruské federace Čečensko eh, je jaksi zdrojem stále neutuchajícího přílivu žadatelů o azyl, což ukazuje, že Čečensko skutečně soustavně a provokativně porušuje lidská práva. Zpráva o tom, jak bezpečnostní kamaráč kriminálním způsobem zachází s homosexuály či těmi, kteří jsou za nimi pokládáni, to je skutečně i pro velice otrlé um, osoby um, je šokující. Je dobré, že náš parlament se uh, těmito událostmi zabývá a jasná, jasný postoj komise je dobrý, děkuji vám za to, je to dobrá známka toho, že něco takového nehodláme akceptovat a je to také výraz našeho znepokojení mm, toho, že diskriminace LGBT i latentní homofobie v konečném důsledku vždy vedou k takovéto situaci, která nastala v Čečensku. Je pozitivní, že ruská federace slíbila, že to objasní, ale to, co zatím do posud bylo učiněno, vůbec není dostatečný, dostatečné. My potřebujeme skutečné objasnění. Děkuji vám a nyní dostává slovo paní Karima Delí na jednu minutu. Vážení kolegové, zítra budeme slavit Mezinárodní den boje s homofobí a současně v Čečensku homosexuály pronásledují. Tam být homosexuál znamená smrt nebo exil a není možné mlčet před takovou situací eh, a mlčet před těmi, kteří pošlapávají lidská práva. Ano, my jsme mluvčími o obětí persekuce Apelujeme na okamžité propuštění vězňů a skutečnou ochranu všech, kteří eh, tyto odporné skutky uveřejnili a je třeba, aby mezinárodní společenství toto řádně vyšetřilo. Evropa musí eh, projevit odvahu a e, Putin a jeho Rusko je součástí Rady Evropy a příští rok se tam má, má chovat, e, konat mistrovství světa ve fotbale, zatímco budou masakrováni e, gejové, takže já apeluji na bojkotování tohoto mistrovství světa, dokud nebudou gejové chráněni v Rusku a jeho satelitech. Děkuji vám a nyní paní poslankyně Sylvie Guillaume. Máte jednu minutu. V roce 2013, jak jste, pane komisaře, říkal, uvítali jsme přijetí pokynů ohledně LGBTI osob a domnívali jsme se, že máme odpovídající nástroje pro boj s homofobí. O čtyři roky později musíme připustit, že osoby z LGBTI jsou i v Evropě nadále obětí násilí a ponižování a špatné je to i mimo EU, protože homofobní zákon byl přijatý v Rusku již před čtyřmi lety a již tak dost špatné prostředí tam se ještě zhoršilo. Tento zákon je negací e, rozdílu a vedlo to k zadržení stovek lidí v Čečensku a jejich věznění v otřesných podmínkách. Je třeba přistoupit ke skutkům. Tito lidé mají, jsou, nejsou v Rusku v bezpečí a evropská evropské ambasády by jim měly dát víza, aby mohli v EU požádat o azyl. Kromě toho ruské orgány musí tyto skutky vyšetřit a snažit se také plnit své závazky v oblasti lidských práv. Děkuji vám. Děkuji, eh, paní předsedkyně. A nyní dávám slovo paní Reintke. Děkuji, vážení kolegové, pane komisaři. To, co se děje v Čečensku, je extrémní forma eskalace eh, reakce, kterou vidíme a viděli jsme po celém světě. Zprávy o pronásledování věznění, dokonce vraždění jsou zcela šokující, ale předpokladem pro podobné odleštění je popírání. Popírání toho, že eh, existujeme, že gejové, lesby, LGBTI osoby, že existují. Prezident kaderov řekl, že v Čečensku nežijí homosexuálové a přesně eh, to, co jsem říkala, udělal. Popírá jejich existenci. Proto nemůžeme stát stranou, musíme se ozvat jako Evropská unie a obhájit práva těch, kterým je eh, upíráno právo na život v Čečensku. A nejenom zítra, ale eh, vždy, protože jsme velice pišní na to, že existujeme. Děkuji. za. Eh, Děkuji. Pan Viotti. Děkuji, pane předsedo. Můžete někoho mlátit tak, že mu teče krev, ale elektrošoky to je něco jiného. Tím můžete člověka skutečně týrat. Může křičet účet může upadnout a vy pak začnete opět počát, eh, od počátku znovu. Eh, takovéto výpovědi máme od Čečenců, kteří byli zadržováni. Čečna je zemí, kde panuje teroristický režim prezidenta Kaděrova, který je nevolníkem Putina. Eh, dochází tam také k zadržování demonstrantů to vše v zemi, kde jsou zastrašování homosexuálové a kdy dokonce někdy i sama rodina svého homosexuálního příslušníka zavraždí. Stát takto na rodinu svaluje špinavou práci. Pane komisaře, to je skutečně šokující. A v podstatě se to děje jenom několik kilometrů od našich hranic. Měli bychom být proti veškeré formě diskriminace, obzvláště v tomto případě, obzvláště zde v Evropě musíme chránit právo na život. Pro nás existují dvě možnosti. Buď eh, obrátíme náš pohled jiným směrem, anebo eh, převezmeme naši odpovědnost a budeme to požadovat i o ty země, eh, o kterých zde hovoříme. Eh, jinak eh, s nimi nechceme mít nic společného. A náboženské menšiny, tam je to podobná situace. Měli bychom chránit migranty, kteří umírají na, ve středozemním moři, měli bychom chránit ženy, které jsou zneužívány, ale měli bychom také chránit i tyto homosexuály v Čečensku. Děkuji, nyní se ptám na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem velice vděčný panu komisaři za jeho úvodní vystoupení a vysvětlení. Jak tady kolegové eh, poukázali, musíme být vděční eh, nevládním organizacím za jejich práci eh, Samozřejmě, že popírání eh, celé situace nijak eh, lidem v Čečensku eh, nepomůže, proto nás čeká ještě hodně těžké práce, nás, nevládní organizace, novináře v Nové gazeta a dalších listech. Já jsem gay a jsem tady společně s jinými gay, lesbami, jinými osobami LGBTI a můžeme pracovat Vím, že mě nikdo neodtáhne z tohoto místa, nikdo úředně nezasáhne, nikdo mě nezbije a nakonec eh, to policie eh, nepopřem. Pokud nás někdo teď sleduje z Ruska nebo Čečenska, tak eh, vám chci říci, nejste problém, pokud jste osobou LGBTI. Problémem jsou oni a je to mezinárodní společenství, které se za vás postaví a bude vás bránit. Děkuji. Pane Dansi za mm, vynikající vystoupení a nyní paní Julie Ward na jednu minutu, prosím. Nikdy nedovolím terány většiny, aby eh, utiskovala menšinu, řekl pan Kašman, když zde vystoupil v roce 2014, když Putin přicházel s legislativou proti LGBTI a vidíme, že ani po třech letech se situace nelepší. Eh, pro následování gejů v Čečensku je šokující a mezinárodní společenství musí rezolutně mm, eh, jednat. Putin údajně řekl, že podpoří vyšetřování po tom, co Angela Merkel eh, na něj zatlačila, ale ruské úřady stále zametají tyto mm, případy stůl. Musíme tady navýšit tlak. Jury Guliana, aktivista, byl eh, zadržen s peticí eh, s dvěma miliony podpisů, které žádali spravedlnost pro geje v Čečensku. Pak byl propuštěn díky mezinárodnímu tlaku. Velice často v Evropském parlamentu obhajujeme obhájce lidských práv. Ano, Evropská unie je klíčovým ochráncem lidských práv po světě a my jako zákonodárci i občanci, občané eh, musíme zas, zajistit, eh, aby ti, kdo hájí lidská práva, měli řádnou podporu. Děkuji. A nyní pan eh, Frunzulica na jednu minutu. Dva rok, u um minut. Bardzo dziękuję, panie prezydent Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Lidská práva v Rusku jsou v čím dál horší situaci. Přes stovku mužů bylo v čečenském eh, Rusku zadrženo, mučeno a vězněno v neoficiálních vězeních. Tři údajně byli zabiti a v věznicích jsou nelidsky mučeni. Regionální orgány toto tvrzení popírají a odpovídají další větší nenávistí vůči údajným gejům. Ruské orgány se tváří, že o tom nevědí a evropské orgány musí jednat teď e, a musí nás, e, oni nás musí informovat o tom, jaké kroky přijali ehm, je to eh, naprosto zásadní a musí ruské orgány zajistit právní a fyzickou ochranu pro eh, veškeré občany a jejich lidská práva. Děkuji. A nyní pan poslanec Tarabela má jednu minutu. Děkuji předsedo. Svoboda být homosexuálem je právo, ale v Čečensku ne, kde se Kadyrov rozhodl eh, do 26. května všechny homosexuály vyvraždit a e, ukázalo se, že existuje jakýsi koncentrační tábor, kde jsou desítky gejů mučeni a někteří i zabiti, kdy e, členové rodiny jsou nuceni zabít své homosexuální děti, aby nedošlo k věznění celé rodiny a je to takzvané omytí ostudy krví. A když se na to zeptáme, tak říkají, to je vyloučené, protože my žádné homosexuály nemáme. Ta odpověď by byla k smíchu, kdyby nebyla na zvracení. Tyto všechny od oběti nebo potenciální oběti už nemají nikoho než nás, aby mohli přežít. Evropské hodnoty nám brání e, zavírat oči a měli bychom jim nabídnout naléhavá víza, protože není čas hovořit, ale jednat. Děkuji vám

řešit konkrétní věci. je dobře že dochází k diplomatické ofenzivě ze strany evropské unie ale já jsem velmi skeptický k tomu že putinův režim cynický putinův režim něco reálně vyšetří a reálně změní situaci homosexuálů v rusku a konkrétně v čečně. myslím si proto že je správně že zde zaznělo že je třeba poskytnout těmto lidem víza otevřít jim náruč umožnit jim aby získali azyl protože je jasné že splňují podmínky mezinárodní právní podmínky pro získání azylu v zemích evropské unie a také podpořit nezávislé novináře kteří v rusku o těchto věcech informují. děkuji. další je paní slovo le notizie che arrivano dalla cecenia e dalla russia sono gravissime si parla di torture. zprávy z a Ruska jsou otřesné, vraždění, eh, mučení, eh, ilegální zadržování eh, desítek gejů nebo údajných gejů, nápravné tábory a podobně. To je středověk. Vzpomínám na nejtemnější období lidstva, když to slyším jeden aktivista eh, eh, ruský třeba také je eh, pronásledovaný a my chceme, aby všichni členové komunity LGBTI byli také by dostali nalehavá víza a tak dále, aby tyto, tyto hrůzy skončily. Zítra jeden boj proti homofobii a my v Itálii při gay parádě bude eh, jakési eh, pochod eh, proti nenávisti. Je to otázka základních práv lidí, kteří jsou základem Unie. Děkuji paní Patis Pečera. Gracias Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Antipropagandistický zákon Putina z roku 2013 byl namířen proti homosexuálem. Pane komisaři, souhlasím s tím, že nestačí přijmout usnesení, odsoudit porušování lidských práv v Rusku v předvečer dne eh, proti homofobii opakujeme náš požadavek, který také eh, eh, žádají osoby LGBTI, eh, aby eh, soud eh, ukončil beztrestnost, která nyní panuje v Čečensku, pokud je o trestné činy proti LGBTI. V Madridu se sejdeme, bude nás, budou nás tisíce na Gate Parade a všichni vás, všechny vás na tuto akci zvu. Děkuji. Pan Castaldo. Děkuji, pane předsedající. Situace, eh, o které hovoříme, je skutečně velice znepokojující. Ze zprávy plývá, že eh, nejenom, že dochází k zadržování těch osob, ale že ty podmínky v těch vězeních jsou strašlivé, dochází k ponižování těch lidí, ty osoby jsou mučeny. A Hovoří se také o tom zabíjení, vraždění a o to, že celá rodina je v ohrožení, pokud eh, eh, se nenechá strhnout k té vraždě ze cti. A jeden člen Rady pro lidská práva na to také poukázal, že to je naprosto neakceptovatelné, k čemu v Čečensku dochází že to jsou strašlivé eh, machinace a strašlivé postupy. A ruské úřady tomu přihlížejí, život, eh, který má být chráněn, život každého člověka nechrání. A my bychom se tady měli snažit situaci nějakým způsobem řešit. Děkuji panu Castaldovi. A nyní za místo předsedkyni paní Mogheriniovou má slovo pan komisař Telianides. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, děkuji vám za vaše vystoupení. Děkuji. Ukázalo to jednotu v této velice důležité záležitosti. Všichni sdílíme obavy, pokud jde o situaci v Čečensku. Všichni se shodneme na tom, že celá záležitost je naprosto nepřijatelná. A já osobně se domnívám, že je to záležitost ostudná, že musíme něco takového projednávat v 21. století. Porušování práv osob LGBTI bylo vyzdviženo po nedávných událostech v Čečensku. My budeme dále spolupracovat s členskými státy na tom, abychom podpořili oběti a abychom nadále vyvíjeli tlak na ruské orgány, aby zabránili dalšímu násilí a zajistili spravedlnost obětem. Chci vám říci, že některé naše kroky si budou žádat eh, jednak důvěrnost a jednak jistou eh, dávku trpělivosti. Všichni se snažíme pomoci, to je zcela jisté, ale není možné úplně vše, co provádíme, publikovat. V některých případech eh, je důležitější, abychom postupovali efektivně, Eh, spíše než eh, abychom detailně zveřejňovali své kroky. Je to také kvůli bezpečí dotčených osob. Říkám to zde, protože vím mm, o některých konkrétních případech eh, v terénu. Pokud dovolíte, na závěr bych chtěl ještě jednou říci, že se cením role Evropského parlamentu který se zasazuje o to, aby tato záležitost nezapadla. Budeme pokračovat v boji za to, abychom ukázali, že jsme odhodláni hájit práva osob LGBTI. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, zvláště pak eh, za vaše slova o tom, eh, co je naší povinností a jakou roli by Evropský parlament měl sehrát. Děkuji vám. Tímto uzavírám tuto diskuzi. Dostal jsem šest návrhů usnesení od šesti největších politických skupin. Hlasovat se o tomto usnesení bude